Dear colleagues, dear friends. Vážení kolegové, drazí přátelé, poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, vítejte. Nebudu hodně zacházet do nějakých formálních představování. Mám vedle sebe dvě skvělé ženy. Cítím se opravdu malinká proti nim, protože oni jsou eh, opravdu symbolem odvahy. Lamia Hadži Bašáry je bývalou sexuální otrokyni Dajše, takzvaného islámského státu. Jste z jezické komunity, mnozí z nás tady plakali v listopadu na plenárním zasedání, kdy jste přebírala Sacharovovu cenu za svou odvahu. A také jste aktivistkou v oblasti lidských práv a práv jazyckého lidu a já jsem opravdu velmi ráda, že tady zde dnes můžete být a přinést své osobní svědectví. A ráda bych stejně přivítala vás, paní Hauva Ibrahim, omlouvám se za svou hroznou výslovnost. Vy jste také nositelkou Sacharovovy ceny z roku 2015 za skvělou práci v oblasti lidských práv. Jste zodpovědná za péči o dívky, které unesla organizace Boko Haram. Mnozí z nás, i my kolegové, se připojili ke globální kampani Bring Our Girls Back, vraťte nám naše dívky, kterou vy jste vedla. My jsme opravdu rádi, že obě dvě jste přijali naše pozvání a těšíme se na vaše svědectví. Vy jste slyšeli od předsedy Tajáneho, od naší předsedkyně výboru i od komisařky Jourové, že my všichni chceme spojit síly, abychom bojovali proti násilí na ženách, abychom plně implementovali a vymáhali istambulskou konferenci, eh, úmluvu abychom pomohli v boji proti domácímu násilí, abychom ochránili oběti a svými usneseními apelujeme na členské státy, aby přijali všechna potřebná opatření k tomu, aby umožnili tuto ratifikaci, aby vyřešili ty výhrady, které byly vzneseny k Radě Evropy a aby zde jako klíčová politika Evropské unie byla vedena politika nulové tolerance a nulové beztrestnosti. Teď budeme hovořit o propojení těchto dvou fenoménů, násilí vůči ženám a ekonomické splnomocnění žen. Tady hovoříme o ženách, které jsou trápeny nebo mučeny svým partnerem, zabity svým partnerem, o dívkách, které jsou znásilněny cestou do školy, o ženách, které byly obětí sexuálního násilí teroristů, o děvčatech, které se musí probdat za muže, kterého ani neznají a musí mu porodit děti ve 12-13 letech. To znamená, že jejich možnost jít do školy a osamostatnit se z ekonomického hlediska je zcela nemožná. Hovoříme o milionech dívek, jejichž zdraví je ohroženo, protože byly zneužívány sexuálně. To je strašná fyzická a psychická rána. Já bych vám jen ráda stručně řekla, co jsme tady udělali. My jsme přijali směrnici proti obchodování s lidskými bytostmi, směrnici na ochranu obětí a také žádáme komisi, aby předložila návrh směrnice o násilí na ženách. Vidím, že také přišla poslankyně ze srbského parlamentu Gordana vy jste zas, nebo místo předsedkyně vašeho parlamentu a také dnes eh, máte důležitou roli, protože budete naší zpravodajkou, takže zítra na plenárním zasedání Gordana schrne výstup našeho dnešního workshopu. Proč je důležité ekonomické osamostatní žen? Protože zde máme takový bludný kruh eh, Ekonomické splnomocnění žen je cesta ven, ale pokud vás váš manžel bije a týrá, vy stejně nemůžete odejít, protože potom nebudete mít ekonomickou nezávislost, nebudete se moci postarat ani o sebe, ani o své děti. Takže se nemůžete tomu násilí vyhnout. Já bych dala nejdříve slovo eh, vám, Lemio, Můžete se zapsat do rozpravy. Máme zde papír, na který se můžete zapsat. Doufám, že jste ho všichni dostali. Doufám, že se přihlásíte v hojném počtu, že tady budeme mít živou debatu. Registrace začíná teď, takže předejte své žádosti o slovo našemu sekretariátu. Lamia bude hovořit eh, arabsky. Děkuji za vaše pozvání a za to, že jste přišli. Ráda bych eh, vám všem ženám na světě popřála hodně štěstí k dnešnímu dni, především těm ženám, které jsou v rukou déše. Já jsem jezítka a ve 13 letech jsem byla mučena a znásilněna. Tisícovky dívek, jako jsem já, nezletilé dívky byly také obětí znásilnění. Ale 3500 dívek nebo žen je pořád ještě k dnešnímu dni v rukou Daesh. Pořád jsou rukojmými. A celý svět to ví. A celý svět ví, co s těmito dívkami a ženami Daesh dělá. A svět eh, zatím nereagoval. Do dnešního dne nezačal jednat. Ženy, dívky a děti jsou pořád ještě v rukou dáš, jsou jeho rukojmými, každý den jsou prodávány a kupovány, jsou každý den mučeny, jsou každý den znásilňovány. Děti také. Děti které jsou v rukou dáš, trpí úplně stejně. Tyto děti byly odebrány matkám, jsou trénovány v tom, aby uměly používat eh, zbraně, učí se Korán a vymývají se jim mozky. Před měsícem, pouze před měsícem, Dvě jezícké děti, dva bratři, přišli ze Sinžáru, byli úplně proměněni. Byl jim vymyt mozek a oni se odpálili při bitvě o Mosul. Déš není jen hrozbou pro nás, pro jezídy. Pokud nebudeme čelit myšlení a činům Daesh, tak eh, se stane hrozbou pro celý svět a nejen pro nás. Dívky, ženy a děti, které přežijou, kterým se podaří utéct, žijí v táborech v Kurdistánu a jejich situace je skutečně katastrofální. A my apelujeme na celý svět aby nezapomínal, že jsou zde pořád ještě děti, ženy a dívky v rukou dáš. především jezidové. Nesmíme na ně zapomínat, protože kvůli tomu už mnoho dívek a žen spáchalo sebevraždu. A jsou zde také ženy a dívky, které chtěli dokončit své školní vzdělání, které měly své sny, které měly své ambice a já patřím k ním. Já jsem chodila do školy, chtěla jsem pokračovat eh, ve studiu, ale Daesh mi nedovolil uskutečnit mé ambice a naplnit své sny. A já vás teď žádám a žádám celý svět o to, abyste nám pomohli, abyste pomohli ženám a dívkám, které v současné době žijí v táborech v Kurdistánu. Rádi bychom poděkovali německé vládě, která zahájila program Baden-Bodenweg, který při, přijal 1500 eh, žen a dívek v Německu aby se zde mohli léčit, eh, aby mohli tedy sledovat psychologickou terapii a potom, aby se mohli vrátit do školy a do vzdělávacích institucí. My apelujeme na celý svět, eh, aby myslel na ženy a na jejich osud, protože ženy mohou skoncovat s válkou. Znovu vám děkuji. Laima, thank you very much. I am sure. Děkuji, Lamio. Já určitě vyjádřím pocity všech zromáštěných v této místnosti a všech, kteří naslouchají prostřednictvím Westreamu, že um, tato slova nezůstanou bez odezvy. A nyní si dovolím předat slovo Hawaii. Ibrahim, děkuji, že jste mezi námi. Build the chair paní předsedkyně Korace Bild, vážení poslanci, dámy a pánové. Je opravdu obrovskou ctí, že se na vás dnes mohu obrátit. Lamio, i ty, i vy jste rozhodně příkladem nám všem. Všichni jsme dojeti, jsme vděční, jste fantastickým příkladem odvahy, Vše nejlepší ke dní žen. Já jsem si připravila pár poznámek, které jsem měla v úmyslu zde přednést, ale nyní, když už jsem zde a já jsem v roce 2005 obdržela Sacharovou cenu, od té doby jsem už zde byla několikrát a říkám si, co jsem začala dělat jinak a jak bych mohla postupovat intenzivněji, jak bychom všichni mohli dělat víc. Vyslechli jsme si skvělé příspěvky z toho prvního panelu a já si tedy v návaznosti dovolím hovořit spontánně z hlouby srdce a možná to bude i trochu provokativní a kontroverzní, protože to budou úvahy a budu hovořit o tom, o čem chci pohovořit. Totiž ženy a rodinný život. Slavíme Den žen a uvažujeme o pekingské platformě pro další jednání, uvažujeme o udržitelných cílech tisíciletí, všichni je známe, nebudu se tedy k tomuto tématu vracet, nebudu mařit čas. Jak jsme dokázali se k tomu postavit jako ženy, matky a co můžeme mm, udělat více jako manželky, jako matky, jako ženské bytosti. Já jsem strávila eh, nějaký čas s unesenými dívkami, eh, unesenými organizací Boko Haram. A mnohé jsem si vyslechla a eh, v roce 2015 jsem měl zkušenost v Jordánsku s Daešem a bohužel u nás v Nigerii máme 200 milionů občanů a určité regiony v naší zemi jsou pod kontrolou Boko Haramu a oni znásilňují a zotročují dívky a je to příšerné. Ono je to nákaza, která se šíří celou západní Afrikou. Boko Haram rovněž založil kalifát, ale v nedávné době se armádě podařilo jej eh, rozmetat, avšak v Čadu, v Kamerunu a v Nigeru stále ještě mají svou základnu, tedy ta záležitost, kterou se v regionu snažíme řešit, nás trochu přerůstá a jak se o tom bude debatovat i zde v této sněmovně a v našem vlastním kruhu, tak možná budeme mít v náznaku trochu více námětů a odpovědí, jak se k tomu můžeme postavit my, co s tím my můžeme udělat, co by hlavy rodiny, co by matky dětí a co s dětmi organizace Boko Haram. Ono se někdy v, u mě v zemi říká, Eh, to vesnice vychovává to správné dítě. Tedy nejde pouze o matku. Bohužel však, když se nám vrátili děti, které byly zotročené boko hramem, tak eh, se vrátili eh, s, se stovkami dětí, protože těch únosců tisíce. Ale jejich eh, vesničaních rodná vesnice nesouhlasila s tím, že by měla jejich dítě vychovat a naopak je um, nechtěla. A i dívku vypudila. Jak to bude vypadat za 10, za 20 let? Co se stane s těmi dětmi? Dětmi, jejichž otci jsou příslušníci Boko Haram. To je obrovská otázka. Takže to téma bych ráda nakousla a druhé téma je vzdělávání. Už jsme se toho dotkli, takže já bych ráda dodala k tomu pár námětů. Dva až tři. Děti, to je plot ženského lůna a e, muži, no a tady máme Trumpa jako takový příklad supermuže, se snaží e, si uzmou tu pozici moci, ale tu moc přece máme my. My, když kojíme, my, když vychováváme, když krmíme, nech, nesmíme se nechat obrat o to, co nám dal Bůh, tu moc, kterou máme a můžeme se chovat důstejně. Avšak ve světě zapanovaly obavy, zapanoval globální strach, nejistota, bojíme se, ale to může být v náš prospěch. Globální lídři používají už jiný jazyk. Když někdo nerespektuje důstojnost ženy, pak máme vzdělovací prostředky, které to rozmíchávají. Ano, máme toto pozvátné místo a dokonce i zde se ozval někdo, kdo ženy uráží. A my se tomu musíme postavit. Nesmíme si to nechat líbit. A e, v této souvislosti bych ráda zdůraznila, že každé vzdělávání musí být inkluzivní. E, nenechte si nechat uspat cizími, cizíma očima. Když spíme, e, když tak musíme používat vlastního zraku. Když se na něco díváme, když něco analyzujeme, tak se na to dívejme z vlastního pohledu. Možná ten západní koncept vzdělávání se redukuje, omezuje na gramotnost. Ale možná, že jde o to, zda chceme setrvat eh, s tím, co máme. V některých regionech eh, se opravdu učí čtení a psaní. Já jsem vyrostla jako pastýřka ve své vesnici. Jak ale dokážeme kontextualizovat to, na čem v každé společnosti opravdu záleží, včetně rozvojových zemích. Nesmíme si nechat vylít dítě i s vaničkou. Uvažujme konstruktivně, uvažujme budoucnostně, co v praxi znamená inkluzivní vzdělávání v té které zemi to bude nutné, abychom se dostali dál. No a poslední komentář, to je můj takový moje srdeční záležitost, totiž politika emancipace a na druhé straně té straně zotročování a definice naší důstojnosti ze strany ostatních. Slyšeli jsme tady už různé hlasy a výzvy k tomu, že se nesmíme vzdávat. Nemůžeme si dovolit stáhnout se do pozadí. Moc je v rukou nás všech, dokážeme toho hodně a možná ještě o trochu více. Jednoho dne se možná dožijeme toho, že budeme uvažovat všichni jako jedna žena. Zkusme tedy probudit ve svých srdcích eh, tu moc, tu energii vedoucí ke změně. Dám vám svůj vlastní příklad. Neznamená to, že mě musíte doslova následovat. Víte, že jsem eh, například byla obhájkyní žen, které byly eh, odsouzeny k kamenování, k trestu smrti ukamenováním. Rovněž jsem zveřejňovala odborné knihy, studovala jsem na Harvardu a tak dále. Ale kromě toho jsem se rozhodla, že využiji moc, vliv tradičních a náboženských lídrů u mě doma. Já jsem se stala právničkou náhodou, eh, učitelkou náhodou, ale chci se vrátit k tomu, odkud pocházím. Tak jsem si řekla, jak se mohu vrátit k sobě domů, kdo jsou mý spojenci, kde navážu kontakty a tradiční vůdci a náboženští vůdci. A to, že byla na Harvardu platforma, tak tam jsem zavedla při, přizvala hosta Sokotu, který je vlivný u 100, 100 milionů věřících. Ani šaria, ani islám sami nejsou sami o sobě problémem. Jsou ti, kteří se snaží propojovat eh, zákony šaria s kulturou. Tedy Tusu přijel na Harvard a než přednášel tam, tak jsme si řekli, že si budeme uh, že si zkusíme vyjasnit eh, odstraňování dětí z rodin, už desetileté děti jsou vdávány, jsou eh, sezdávány. A říká mu, měli byste se k tomu i vyhadřit měl vy, byste se k tomu vyjádřit. A on na Harvardu eh, pohovořil k tématu vzdělávání dívek a když hovořím o strategii a taktice, tak to je takový příklad, jak na to. Takže on přijel, já jsem mu dala prostor pro to, aby promluvil a my jsme jednu větičku ještě vložili, že totiž žena by neměla dívka, desetila dívka by neměla být vdána jako desetiletá by neměla být odebrána rodičům a On pak říká, my si to odvezeme do kalifátu, budeme o tom hovořit a tento muž řekl, tato věta se stane džunglí, eh, se, se, se bude opakovat v džungli a v podstatě se to začalo opakovat jako takový motiv v rozhlase nesezdávejte dívky, nevdávejte své desetileté dcerky. A takto se to stále ještě vysílá v rozhlase. A já jsem to takto dokázala. Vy už jste toho dokázali hodně, dokážete toho mnohem více. A já závěrem ještě mohu říci, nikdo nám naši důstojnost nedadefinuje jako ženskou důstojnost jako důstojnost muže. Ani muži, ani ženy to nezvládnou sami. Slavíme Den žen a zároveň zdůrazňujeme, že musíme držet spolu. Nezávisle na vašem náboženství, na vašem přesvědčení, na vašich hodnotách, na vaši sexuální orientaci či na barvě vaší kůže si uvědomte, že právě ve vás spočívá velká síla. Síla, jež pramení z lidské důstojnosti, z lidství, z humanity a tu sílu můžete využít, můžete z ní čerpat ve prospěch všech mužů, žen, dětí, včetně dětí dosud nenarozených. Děkuji. Thank you so much, Huava, also for a very Děkuji vám mnohokrát za eh, velice dojemný vzkaz eh, s vašimi zkušenostmi a díky za vaši skvělou práci propagátorky práv žen. Díky, že jste nám připomněla, jak důležité je v našich komunitách, v našich společnostech bojovat se stereotypy, stigmatizací. Je šokující slyšet, že dívky, které se pak vrátí eh, jsou marginalizovány a vylučovány z vlastní komunity, takže jsou vlastně dvojitou obětí. A díky za přepomenutí, že je potřeba vzdělávat děti v soukromém sektoru, v rodinách, na pracovišti a jinde, vzdělávat o důstojnosti a o respektování žen a dívek. Teď bych ráda dala prostor lidem z pléna. Už mám určité žádosti, pokud se ještě někdo chce přihlásit, formuláře máte. Eh, případně europoslanci se pouze přihlašují a začneme. Já se omlouvám za špatnou výslovnost předem. Isaac Isir z valného schromáždění z Turecka, takže prosím, představte se, tlumočení je k dispozici a mluvte maximálně dvě minuty. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. İki dakika içinde top... Děkuji mnohokrát. Já se pokusím to stihnout do dvou minut. Turecko je jedna z prvních zemí, která podepsala Istanbulskou umluvu a rovněž jsme přijali zákon s 23 eh, paragrafy v Turecku, kterým ratifikujeme tuto umluvu, když eh, některé členské státy EU tuto umluvu neratifikovali, tak eh, my jsme podnikli velice důležité kroky pro eh, eliminaci násilí páchaného na ženách tím, že jsme tu úmluvu podepsali. Chci poděkovat všem řečníkům za jejich projevy, ale chci také dodat eh, jednu věc navíc. Jak víte, PKK, což je teroristická organizace, unáší velice mladé dívky, a znásilňuje je a páchá také jiné násilí, jiné e, trestné činy na těchto dívkách. E, International Human Rights Watch sepsali zprávu, která to popisuje. E, ty dívky bohužel jsou ozbrojovány PKK a jsou nuceny k páchání sebevražených atentátů. Různé mezinárodní organizace Eh, toto již skonstatovali, já bych ráda, aby to bylo v záznamu z našeho workshopu. Eh, zrovnoprávnění žen bohužel nestačí. Eh, bohužel mnoho žen, které mají univerzitní diplom a žijí v městských oblastech, jsou rovněž obětmi násilí všeho druhu. A proto si myslím, že je potřeba zajistit kompletní změnu způsobu přemýšlení, pakliže chceme skoncovat s násilným páchanem na ženách a dívkách. Děkuji vám. Já si myslím, že je velice důležité spojit síly napříč politickým spektrem a, vyměňovat, a je důležité vyměňovat si dobré postupy o implementaci istambulské úmluvy a podporovat reformy a změnu legislativ v zemích mimo istambulskou úmluvu a mimo členství v Radě Evropy. Tak teď má slovo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 Je to zvlášť vážné v posledních třech letech, kdy začal ozbrojený konflikt v oblastech pod kontrolou ruské armády. Došlo tam k případům nucené prostituce a sexuálního zneužívání žen i dívek. V kontextu tohoto ozbrojeného konfliktu a hospodářských šoků včetně eh, mimo jiné ztráta zaměstnání nebo ztráta podniká, podnikatelských schopností a snížení příjmů, rušení sociálních dávek, tak zejména v tomto kontextu eh, roste počet případů násilí eh, na ženách a týrání žen, stejně tak jako ehm, jejich zneužívání, včetně domácího násilí. To vše je na vzestupu a platí to vlastně i pro celou zemi a proto jsme ještě více motivováni ratifikovat Istanbulskou úmluvu. To totiž umožní zvýšit zodpovědnost za násilí páchané na ženách, tedy to genderové násilí, což je velice nebezpečný fenomén, protože je fyzicky, psychologicky i hospodářsky velice nebezpečný je potřeba bojovat s násilím a proto je potřeba zajistit rovnost pohlaví, protože je to právě nerovnost pohlaví, která eh, spouští genderové násilí. Víme, že hospodářská závislost žen znamená, že oni jsou ještě více závislé na mužích a proto je potřeba přemýšlet o hospodářském zrovnoprávnění žen. Je potřeba ženy učinit hospodářsky nezávislejší na eh, mužích. Děkuji, Irino. Jak víte, eh, bez mikrofonu. Tento parlament odmítl to zvyšující se násilí eh, na ženách v těch oblastech pod ruskou agresí Máme eh, rovněž zprávy o zvyšujících se počtech eh, případů domácího násilí. Díky, že jste zmínila Istanbulskou umluvu, protože příští týden, kdy proběhne společné zasedání komise s ukrajinským parlamentem, tak eh, já jsem o tomto tématu chtěla mluvit, abychom viděli, co můžeme udělat za účelem urychlení ratifikace umluvy vaší zemi. A teď má slovo kolegyně z Helenského parlamentu, a Stanopoli, předsedkyně výboru pro genderovou rovnost a lidská práva. Kde pak vás máme? Eh, děkuji, děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala eh, řečnicím za jejich prohlášení. Ráda bych řekla, že násilí páchané na ženách a boj s ním je téma, které feministická, feministické hnutí dlouho sleduje. Je zde otázka násilí e, doma, což je téma, které sledujeme od roku 2006. Chceme zajistit, že to bude kriminalizováno a že budou chráněny oběti. Pak je to také otázka e, sexuálního obtěžování na pracovišti a obchod s lidmi za účelem sexuálního týrání, 80% z nich jsou ženy a dívky. A pak je zde také Varšavská umluva a mainstreaming úmluv proti obchodu s lidmi. My jsme eh, podepsali eh, Istanbulskou umluvu Rady Evropy za Řecko a je potřeba zajistit, aby byla řádně implementována, proto jsme zavedli přípravný výbor, který zajistí, že proběhne plné uplatnění té umluvy, aby se zajistilo, že to nebudou jen slova na papíře. Že vznikne eh, sada různých eh, útočišť a přijímacích center pro tyto ženy a dívky. Máme informace k dispozici v řečtině i angličtině 24 hodin denně a chceme také poskytovat a nabízet podporu Chci připomenout, že velký počet těchto dívek a žen má zaměstnání a mnoho z nich eh, dosáhlo dokonce, dokončilo sekundární vzdělání a některé z nich jsou na tom velice dobře i hospodářsky za to a přesto se stále stávají obětmi násilí a to ukazuje, jak důležitá je hospodářská nezávislost žen, ale také to ukazuje, že je potřeba překonat patriarchální stereotypy ve společnosti. Pouze 8% těchto žen eh, jsou imigranti a jenom 1% je eh, z nějakých menšin a to ukazuje, že ten problém je vždy horší, když lidé nemají přístup k žádné síti podpory. Je velice důležité tím pádem, aby generální ředitelství pro rovnost pokračovalo v budování těchto poradenských center, aby se zvýšil jejich počet. A je potřeba vést kampaně eh, ohledně informování žen, kde budou informace k dispozici v jazycích, jako je angličtina, řečtina nebo francouzština, ale i turečtina v těch oblastech, kde je eh, hodně Turků. Poskytujeme informace ohledně eh, s prostřednictvím novin, Facebooku i internetových stránek a máme také právní poradenství, eh, pakliže chce někdo sepsat formální stížnost. Eh, rovněž tato centra poté, co začala přicházet ta migrační vlna v roce 2015, se přeorientovali na uprchlice, uprchlíky obecně, kteří se považují za oběti násilí, přičemž už dnes máme v našich centrech celou řadu velký počet uprchlic a jejich dětí. V uprchlických táborech... Já už končím, paní předsedkyně. Už jenom 30 sekund. Eh, lidé, kteří pracují v táborech, eh, rovněž eh, sledují podezření na oběti obchodu s lidmi nebo organizovaného zločinu nebo o lidi, kteří jsou, no, ženy, které jsou nuceny do no, nucených svazků. Zatím nemáme přesná čísla, ale každopádně toto musíme všechno řešit. Díky, díky za pozornost. Ano, děkuji. Děk- Omlouvám se, kolegové, musíme dodržovat čas. Já tady dostávám žádost za žádostí o vystoupení. Ráda bych dala možnost vystoupit všem, kdo chce vystoupit. Ráda bych vám řekla, že my jsme měli oficiální delegaci Evropského parlamentu výboru FEM, která jela do Řecka a velice pozitivně nás eh, ohromil eh, jedno, jedno takové centrum, jedno takové útočiště, a ohromilo nás, jak skvělá práce je tam, je tam odváděna, a to tedy nejenom v Řecku, ale v jiných státech. V uprchlických táborech existují vážné problémy bezpečnosti žen a v parlamentu jsme na toto téma měli několik usnesení. Teď to začlenujeme do naší revize asilového balíčku. Je to otázka separátních, hm, separátního zázemí, například hygienického zázemí pro ženy, a vůbec zajištění vyšší bezpečnosti, například toho, že je k dispozici policii v nočních hodinách. A bohužel obecně vzato v uprchlických táborech jsou i nadále velké problémy s tím, že tam dochází k obtěžování žen a dívek, jak v Evropě, tak mimo Evropu. A teď má slovo eh, kolegyně z Kosova Bleta Delin, která je předsedkyní ženského výboru kosovského parlamentu. Open the mic, please. Zapněte si mikrofon. Uh, I would like to speak Albanian. Děkuji, ráda bych mluvila albánsky, jestli to není problém. Já myslím, že máme tlumočení. Já se mluvám albánštinu, nemáme. Nemáme albánštinu. Máme. Máme tlumočení. Uh, thank you, panem Gerit. Uh... Eh, Děkuji, zdravím všechny kolegy v Evropském parlamentu. Jak jste říkali, já zastupuji skupinu žen v kosovském parlamentu. Mám, líbily se mě ty osobní zkušenosti, které zde zazněly jsem opravdu velmi poctěna tím, že se mohu účastnit eh, této události u příležitosti Mezinárodního dne žen. Vidím, že kolegové kolegyně tady sdílejí společné evropské hodnoty a distancují se od eh, násilných činů a také od těch urážlivých slov, eh, která byla pronesena zde na půdě tohoto parlamentu. Nicméně bych ráda zmínila jednu věc, eh, která zde zazněla. 20 tisíc kosovských žen bylo znásilněno srbskými vojáky za války. Některé z nich spáchaly sebevraždu, jiné se dokázali začlenit zpět do společnosti v Republice Kosovo. Nedávno jsme přijali zákon o ochraně obětí sexuálního násilí, všech obětí sexuálního násilí. Před pár dny jsme viděli poslední zprávu o lidských právech a srbští generálové, to bych ráda řekla, za války vydali rozkazy, aby kosovské ženy byly znásilňovány a znásilňovány a ti tež, titíž generálové jsou teď eh, odměňováni, dekorováni v Srbsku. My se o to chceme jednoznačně distancovat. Tyto ženy usilují o spravedlnost, která jim byla odepřena. Já tedy u příležitosti Mezinárodního dne žen doporučuji, aby se tento parlament zapojil do úsilí, aby bylo dosaženo spravedlnosti pro celou planetu, včetně kosovských žen. My musíme dosáhnout spravedlnosti pro ty, jimž byla spravedlnost odepřena. Musí to udělat země v Evropské unii i mimo ní. Všechny země musí odsoudit tyto činy, které byly spáchány za války. Děkuji. Děkuji. Já jsem šest let eh, byla v různých válkách na Balkáně. Já chápu velmi dobře, o čem hovoříte a vím, že bojovat proti beztrestnosti u kohokoliv, kdo páchá násilí na ženách a používá znásilňování jako prostředek vedení války, to je věc, eh, proti které bychom měli společně bojovat. A teď rychle kolegyně ze Španělska, Naja Alba Koveli, členka výboru pro rovnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem také chtěla poděkovat eh, našim hostům za jejich vystoupení, za jejich svědectví a za jejich odvahu. Ve Španělsku čísla z posledních týdnů, pokud jde o násilí na ženách, jsou opravdu znepokojivá. Od začátku roku bylo zavražděno 21 žen a to vůbec nepočítám ty vraždy, které ještě nebyly prošetřeny. A to hodně souvisí s tím, o čem jsme hovořili na začátku, a sice s hospodářskou otázkou ve Španělsku. Máme eh, platovou nerovnost ve výši 24% eh, a kvůli hospodářské krizi mnohé ženy, které byly nezávislé, pokud jde o příjmy, jsou už teď znovu závislé na svých partnerech a to vede k tomu, že v případech, kdy dochází k násilí v domácím prostředí, tyto ženy se z této situace nedokáží vymanit, protože jsou hospodářsky závislé na svém partnerovi a v mnoha případech se dokonce ani neodváží oznámit, eh, že na nich bylo pácháno násilí nenahlásí ani toto násilí, protože jsou hospodářsky na svém tyranovi závislé. A navíc, eh, kromě těchto hospodářských eh, problémů kvůli krizi, zde máme další problém a sice, když ženy dospějí do důchodového věku, neodvedly do sociální, sociálního systému dostatek peněz, takže jejich důchody jsou opravdu směšné. Tím pádem zde máme i případy domácího násilí u osob důchodového věku. Máme před sebou ještě spoustu cesty, dlouhou cestu, abychom zabránili těmto zbytečným úmrtím. Teď eh, ve španělském parlamentu máme specifický podvýbor, který řeší tuto problematiku. Bude to jedna z centrálních otázek. O tom budeme určitě debatovat. Děkuji. Děkuji, Nadio. Já jsem jenom chtěla rychle připomenout, že máme teď zprávy v Evropském parlamentu o té platové nerovnosti mezi ženami a muži. Diskutovali jsme o tom minulý týden na plenárním zasedání a také o rozdílech v důchodech. Takže je to důležité, co říkáte. Teď musím bohužel zkrátit vaše vystoupení na jednu minutu, protože mám tolik žádostí o slovo. A teď dávám slovo Walfie McCallie naší kolegyni z marockého parlamentu. Eh, pendant des années, roky útlak, ve kterém žili ženy, vycházel z argumentů náboženského charakteru. Ve jménu Boha a islámu byly ženy zotročovány, byly jim upírána ta nejzákladnější práva. A aniž bychom teď zahazovali nějaké teologické debaty, stačí vrátit se do počátku islámu, abychom viděli jasné příklady žen, které byly přítomny ve společnosti, jak z ekonomického, tak politického i sociálního hlediska. Prorokova žena, Radíža, Když se provdala za proroka, tak jí to nezávránilo v tom, aby pokračovala ve své obchodní činnosti. Jeho žena Hajša, takto. Prorok řekl, že je třeba vzít polovinu náboženství této slavné ženy, aniž bychom zapomínali na roli žen v radě Mubahela, což byla ta nejvyšší rada, kde byla přijímána nejvyšší státní rozhodnutí. Děkuji. Merci beaucoup. Uh, Děkuji a nyní dávám slovo své drahé kolegyni Julie Ward, která zasedá se mnou také v té meziskupině pro ženská práva v Evropském parlamentu. Děkuji. Já se domnívám, že máme povinnost vystupovat nesmírně kriticky o jevech k jevům, k neblhým jevům ve své vlastní zemi a že není stoprocentně nutné se sem scházet, abychom podporovali politiky, vojenské akce, vojenská tažení, která se nakonec obracejí proti ženám z naší zemi. Já sama se domnívám, že je třeba mnohé udělat i v mé vlastní zemi. Velká Británie dosud neratifikovala Istanbulskou úmluvu. Ale na druhé straně Eh, situace žen v Turecku. Na hraničním přechodu Gaziantep jsou spoluviny turecké vojenské jednotky a džihadisté společně nutí ženy, vynucují si obchodování se ženami jako se sexuálními otrokyněmi a tam všichni naši vládní činitele odvracejí zrak a tím se sami dělají spoluvinnými. Máme vlastně i doklady, letenky, faktury, které jsou vystavovány za tyto prodávané ženy. Když se to sečte, obnáší to 20 až 30 milionů dolarů. My bychom všichni měli mít možnost se obracet kriticky na naši vládu Máme v Turecku ženy, které jsou za své přesvědčení ve vězení. Nemůžeme se bavit pouze o tom, jak je nádherné podepsat tu či onu umluvu či chartu, když zároveň jsme všichni potenciálně spoluvinni tomu, že naše země povolují obchodování se ženami. Děkuji, Julie, říká předsedající. Ano, my se neustále ozýváme k situaci v Turecku, k uvězněným ženám, rovněž eh, k PKK, která je považována Evropskou unii za teroristickou organizaci, je na seznamu teroristických organizací. Týká se to tedy všech pachatelů násilí na ženách. Nyní zde máme Eva Jana Jansen ze švédského parlamentu. Děkuji já bych ráda řekla pár slov na základě těch zpráv, které jsme si vyslechli k násilí, které zde bylo popsáno. Násilí, které ničivě působí na celé společenství, jak na jezidy, tak i v Málí například v podstatě se týká ohrožení fungování celé země. Důležité je, že kromě zpráv OSN je důležité vyvírat nátlak, aby se učinili konkrétní kroky. Na všech úrovních je třeba vyjednávat. Celá řada oblastí, u nich se nám něco podařilo, je pak doprovázena problematickými oblastmi, například v Rusku se kriminalizuje domácí násilí ve Švédsku. Um, naopak, když se za někoho provdáte, stále ještě lze jít do vězení za domácí násilí. Ono je možné uvrhnout do vězení někoho za znásilnění, ale i za to, že pácha fyzické násilí na ženě, na dětech. V Rusku to tak daleko eh, nedospělo. Hlavní je rovnost. Děkuji. Kolegyně Jansen, ano. Zmiňujete nový zákon, který byl v Rusku ne, nedávno přijat, který dekriminalizuje uh, domácí násilí na ženách a dokonce i násilí páchané na dětech v domácnosti. My jsme o tom hovořili minulý týden na našem plenárním zasedání Evropského parlamentu a mnozí z vás vyslovili slova solidarity a podpory vůči ruským ženám a dětem. A nyní Rafia El Mansuzi z marockého parlamentu. Marhaban. Eh, dobrý den. Vyslechla jsem si ostatní řečnice, které hovořily o zkušenostech ze své země. Já bych ráda přinesla své svědectví jako marocká žena. Ráda bych se s vámi podělila o tom, co se stalo v Maroku v posledních deseti letech. Jak víte, Maroko je rozvojovou zemí. Přijali jsme v roce 2011 novou ústavu, která zakotvila princip rovnosti mezi muži a ženami. Nesmíme zapomínat, že rodinný zákonník přiděloval ženě práva jako matce a manželce. My jsme přijali strategie, abychom potlačili negramotnost, která vládne mezi ženami a dívkami, především ve venkovském prostředí. Snažili jsme se tedy podporovat statut ženy v těchto regionech, také jsme se snažili posílit schopnosti občanské společnosti, chtěli jsme šířit osvětu, pokud jde o ženská práva a nutnost dodržovat tato práva. Byly zde jistě případy násilí vůči ženám, ale pokud jde o násilí uvnitř rodiny, toto téma, o kterém zde hovořili předřečnice, tak k tomu všichni doufáme, že tento fenomén bude vykořeněn a omezen. Um, thank you very much, uh, Děkuji, Rafio. A nyní moje drahá kolegyně Marie Honeymoon má slovo. Děkuji. Vítám všechny zhromáštěné Hovoříme zde o nesmírně závažných jevech. Já se chci zmínit o hlášení, o nahlašování násilí a znásilňování v domácnosti. My už ve Spojeném království máme trestný čin domácího násilí. Ženy však mají obavy to nahlásit a počet eh, rozsudků či kaus násilňování v domácnosti klesá. Mně se tomu nechce věřit, spíše zřejmě jde o to, že žena z jakéhokoliv důvodu má pocit, že nemůže důvěřovat eh, státním orgánům, případně policii, což si myslím, že je problém sám o sobě pokud zákon nevádíme v zemi, kde ženy už vůči systému, který je obklopuje vůči státu a všem jeho orgánům, mají důvěru, tak je to prázdný zákon a o tom si myslím, bychom rovněž měli hovořit. Pak ještě další záležitost, totiž prostituce. O obchodování s ženami už zde byla řeč. Takovéto obchodování samozřejmě živí prostituci. 85% pracujících eh, v oboru mm, prostituce eh, ve Spojeném království byly do země propašovány. Jedná se o masivní problém. My už tady dlouhá léta vedeme kampaň dnes dopoledne a i e, v té první části odpoledne se hovořilo o e, jiném takzvaném švédském modelu, kde je, e, se dopouští trestného činu ten, který si pořizuje tu sexuální službu, nikoli žena. Což v praxi znamená, že prostituce klesá, poptávka klesá, což je to, co si přejeme. Každá prostituce v podstatě je určitá forma násilí na ženě a myslím si, že tam musíme stavět na něčem, co přináší výsledky. Děkuji. Nyní Šanda eh, Miršalik z turecké sněmovny. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclis'ten... Děkuji, paní předsedající. Já jsem zde za tureckou sněmovnou, jsem poslankyní z Kázy Ante. 15. července došlo k příšerné zrádnému útoku. 11 žen bylo obětmi tohoto puče a my ctíme jejich vzpomínku. Kromě toho eh, Gaziantep je město s důležitými dějinami, které trpí. Nachází se na syrské hranici a tam krize postihuje zejména ženy. I syrská krize. Od druhé světové války je syrská syrská krize snad největší lidskou tragédií. Jedná se o komunitu lidí, uprchlíků, eh, kteří přijeli do Turecka a od té doby už eh, počet uprchlíků dosahuje stovek tisíc. Eh, Prostřednictvím Gázy Ante proudí do Turecka většina uprchlíků a právě Gázy Ante je přijímá. 300 tisíc uprchlíků už žije v centru mého města. Celkem 1,2 milionu syrských dětí jsou u nás hosty a 1,2 milionu žen byly přijaty v našich rodinách. My se snažíme projevit jako spolupčan, jako blížní vůči těmto syrským uprchlíkům. Snažíme se jim poskytovat zdravotní služby, eh, psychosociální pomoc, v jedenácti provinciích a zejména ženám se snažíme poskytnout něco, co jim pomůže a i dát jim k dispozici například eh, koupelny, u nich zavádíme osvětlení 24, 24 hodin denně. Máme i bezpečnostní služby, které dbají na bezpečnost těchto žen. Staráme se i o to, aby ženy, které jsou těhotné, měly možnost prioritního eh, přístupu k obživě, dáváme jim k dispozici arabské tlumočníky a tisíce uprchlíků se účastní kurzů, aby mohli získat povolání. Máme rovněž program k zamezování sňatků mezi dětmi a dokonce jsme zorganizovali i konferenci. Máme programy šířící osvětu v rodinách, vzdělávací programy a snažíme se, aby byly přístupné všem. Paní předsedající přerušuje, hovoří to o nesmírně důležitých jevech, ale brzy musí náš seminář eh, skončit a zároveň ještě máme i další řečníky. Já se velice omlouvám, ale delegace Evropského parlamentu se s vámi sejde. Eh, Sešli jsme se s vaší paní eh, primátorkou je nám známo vaše úsilí se zářným příkladem pro celou Evropu. A nyní Karla Weimer. Já bohužel brzy budu muset odejít, protože jsem v panelu toho dalšího semináře, představitelka švédského parlamentu. Já mám to štěstí že jsem ze Švédska, kde ty problémy nemáme. Hluboce mě zasáhla tato slova, ale mám otázku. Jakým způsobem máte pocit, že bychom mohli pomoci těmto ženám, těm všem ženám, které jsou stále ještě otrokyněmi státu Daesh? A dále, když se snažíme pracovat s náboženskými lídry. Švédsko je velice rozdělená společnost a bohužel mnoho z těch, kteří se ujali vůdcovských pozic, patří k spíše, ke spíše radikálnímu hnutí a často nejsou reprezentativní pro umírněné muslimy. Jak můžeme v této oblasti pracovat s lídry, abychom zároveň nepodpořili ty nesprávné lídry? a potenciální lídry. Děkuji, Paula. A nyní ještě dostane slovo Lajma a Hawa, aby mohli vše uzavřít a vy už dostanete příležitost zítra, zatím nám došel čas. Zveřejnili jsme společné prohlášení jménem Komise Rady a Evropského parlamentu a tam se to týkalo násilí na ženách na Maltě, to byla taková konference, můžeme vám to rozeslat. Tam z toho poznáte, že opravdu evropské instituce mm, stojí e, na společné pozici, aby tyto trestné činy nezůstaly nepotrestány. Time is running. I, I think it's an amazing thing to have this discussion. Já si myslím, že tato diskuse je naprosto, naprosto úžasná. E, vyslechnout si perspektivu různých zemí, to je skutečně úžasné, paní předsedkyně. Je to, myslím, moment učení pro nás, pro všechny. Ráda bych řekla tři věci a pak už zmlknu. První věc, co chci říct, je, že já jsem slyšela hodně diskusí o prostředcích. Můžeme do toho napumpovat, kolik prostředků chceme, ale pokud ta žena k tomu nemá přístup, tak to není moc užitečné. Takže dostupnost k prostředkům a e, zodpovědnost, to musíme neustále zdůrazňovat. Druhá věc, ráda bych chtěla, abychom se všichni zamysleli nad tím, pro koho tu jsme. Proč jsme tady? E, budeme mít další panely, další diskuse. E, nestačilo to snad už? Nebylo těch panelů a diskusí dost? pro koho tu jsme a e, co máme dál dělat. Já vím, že to jsou všechno otázky, na které myslíme. Chceme toho udělat spoustu. Já bych chtěla, abychom se vzájemně podrželi, abychom si kryli záda, abychom nejenom mluvili a snažili se něco dělat. A nakonec ráda bych, aby naše hlava a naše srdce bylo na pravém místě. Pokud to tak bude, alespoň v tom malém kousku světa nebo v tom velkém kusu světa, tak můžeme být spokojeni. Ale zejména musíme naslouchat svému vnitřnímu já a musíme se snažit, abychom svět zlepšili pro příští generace. Eh, děkuji mnohokrát a eh, teď tedy Lajma ještě na závěr. كل واحد لازم Každý a každá z nás musí pracovat, musí vynaložit úsilí, abychom pomohli těmto ženám, které jsou pořád ještě v rukou Daesh. Všichni vědí, jak tyto ženy a dívky trpí, jak se s nimi zachází. V rukou Daesh jsou ženy a děti, které jsou znásilňovány, i když jsou mladší osmi let a všichni z nás se musí snažit přinést svůj příspěvek, abychom našli řešení tohoto problému. Eh, děkuji. Já bych to ráda ukončila s touto výzvou pro naše hosty. Prosím, pojďme jim zatleskat, eh, poděkovat, že přišli. A díky za eh, obohacující debatu. Jak to zaznělo, pojďme eh, i nadále pracovat společně, spoléháme na národní parlamenty, že nám budou pomáhat s implementací eh, istambulské úmluvy, alespoň v Evropě a její podporu ve zbytku světa. Tak, teď tady mám jedno organizační oznámení. Eh, já vím, že vy nás musíte opustit, až budete muset odejít, tak klidně běžte pro eh, ty, kdo budou na workshopu číslo 5, globální perspektiva z eh, plnomocnění eh, žen v hospodářské oblasti a udržitelné cíle rozvoje, tak vy zůstaňte tady, to začne za chviličku. Kdo se bude účastnit workshopu 4, budeme čekat dalších 100 let, než dosáhneme rovnováhy mezi ženami a muži. Jděte do místnosti PHS 1A002 doprovodí vás kolegové ze sekretariátu a pak věřím, že se k nám všichni připojíte na eh, tu ceremonii v 18.45. Děkuji.